ale eh, musíme začít, přestože tady ještě není dost poslanců. Vím, že eh, se někteří musíte účastnit i dalších hlasování. A začneme tedy hlasováním o zřízení finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci. Eh, chce si zpravodajka vzít slovo? Ne, takže můžeme hlasovat. A chci oznámit, že máme tři pozměňovací návrhy, které byly staženy. To je 22 a 24. 22 a 24 jsou staženy. Dobrá, tak pustíme se do toho. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Sedmnáct. Ten je stažen. Osmnáct. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 19 byla stažena, 20 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Takže pozměňovací návrh 3 padá. To též platí pro 21. 22 byla stažena a nyní tady návrh 23 pro, zvedněte ruce proti, zdrželi se, schváleno. 24 je stažena, Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se,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 Myslím, že u 35 to musíme ověřit. Okay. Okay. Uh, the, vote is closed. The vote is open and the vote is closed. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Tím pádem sedmička a třicet šestka padají. 37 stažena, návrh 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39 pro a 39 a 40 jsou totožné pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41 staženo, 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 43 pro, proti, zdrželi se, to ověříme. 43 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 45 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13, ten padá. Navrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvojka padá, patnáctka stažená a teď tedy hlasujeme o celém usnesení. Elektronicky zahajuji hlasování. A končím hlasování jasně schváleno, takže blahopřeji zpravodajce. Okay, we can we can then move on to the next vote. Přejdeme k dalšímu hlasování společná ustanovení ohledně Evropského fondu a zrušení nařízení a vím, že zpravodajka dnes eh, bohužel není eh, a můžeme se tedy pustit rovnou do hlasování. Pozměňovací návrh 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 43. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 44. Pro? Ověříme hlasování o 43. Takže hlasujeme o 43. Končím hlasování. Schváleno. Zřejmě mám opravdu dobré oči. Čtyřicet čtyři. Pro, proti, Drželi se? Schváleno. Dobře, takže to zase ověříme. 44. Zahajuji hlasování. Myslím, že to bude asi to tež. Ale abychom si byli opravdu jisti. A zase se to podařilo schválit. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tak, můžeme přejít ke kompromisu 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 56. Pro, zvedněte ruce, proti, zdrželi se, tak to pro jistotu ověříme 56. Zahajuji hlasování. Ještě dva neodhlasovali. Končím hlasování. 11 ku 10. 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 57 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dále kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 65 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 66, ten padá. 67 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 68 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno.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 is one vote missing. Ještě jeden hlas nám chybí. Končím hlasování a schváleno. Sedmdesát pět pro, proti, zdrželi se, schváleno. Patnáct pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šestnáct pro, proti, zdrželi se, schváleno. 76 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 77 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 78 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 79 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 80 tím pádem padá. 81 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 82 pro, proti, zdrželi se, tak to pro jistotu ověříme. Pozměňovací návrh 82 zahajuje hlasování. Končím hlasování. A teď je to zamítnuto. Slyšíte to dobře, je to zamítnuto, ne schváleno. Sedmnáct pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 84 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 86 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme hlasování o 86. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, myslím, že to pro jistotu ověříme. Kompromis 12. Hlasujeme. Ještě dva hlasy nám chybí.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 Pozměňovací návrh 26. 26. Kdo je pro? Zvedněte ruce. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 87 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 88 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 89 pro, proti, zdrželi se, myslím, že to je schváleno. Ověříme 89. Zahajuji hlasování. And the vote is closed. Končím hlasování. Vote, vote.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 The vote is open on... Zahajuji hlasování o 89. Still missing one. Ještě nám chybí jeden hlas. Okay. Now, the vote is closed. Končím hlasování a je to schváleno. 90. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 91 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 92 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 93 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 94 pro, proti,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 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme hlasování o pozměňovacím návrhu 3. Zahajuji hlasování. A je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní hlasujeme o celém usnesení elektronicky, zahajuji hlasování. Ještě dva nehlasovali. Končím hlasování. A je to schváleno. Blahopřejeme zpravodajce. Okay, we then continue the meeting. Pokračujeme v zasedání. A teď budeme hovořit o zřízení finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci. A nejprve dám slovo paní Kraca. Prosím, máte slovo. A Prosím vás eh, o klid v sále. Please, you have the floor. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Naše dnešní téma pro rozpravu, vy jste to i řekl, je návrh na řízení, které se týká zřízení finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci. Náš výbor zde sehrává velmi důležitou úlohu, protože rozvojová spolupráce musí, a jasně se to projevilo, zohledňovat i obranu lidských práv a boj proti diskriminaci. Obzvláště jde o to, že je třeba chránit a podporovat ženy. To je rovněž téma, o kterém jsme hovořili, když jsme byli s delegací v Americe, v New Yorku u OSN a také ve Washingtonu, kde jsme navštívili Světovou banku. Naši mezinárodní partneři přesně sledují, jakou roli na tomto poli sehrává náš výbor. A proto jsem předložila pozměňovací návrh číslo 4, kde se obzvláště zdůrazňuje, jak důležitá je naše spolupráce s mezinárodními organizacemi, s Evropskou investiční bankou, se Světovou bankou a dalšími, tedy s organizacemi uvnitř EU a rovněž mimo Evropskou unii. to je tedy pozměňovací návrh číslo 4 a pak tam máme další téma. V rámci programu, které jsou e, naplánovány s cílem podpořit integraci úlohy občanů E, týká se to 20 rozvojové pomoci. Zde potřebujeme konkrétní programy a musíme se soustředit na potřeby žen. To je pozměňovací návrh číslo 6. Často vidíme, že právě dimenze žen se ztrácí a pokud se nebudeme cíleně věnovat tomuto tématu v rámci našich snah a v rámci našich programů pro sociální integraci, tak to nebude správný postoj. A další téma. Chudoba. Zde je třeba se zejména soustředit opět na ženy a chránit ženy před dopady chudoby a rovněž se musíme snažit o to chudobě zabránit, protože ženy jsou eh, opravdu obzvláště zranitelné, co se týče chudoby. A nyní pozměňovací návrh číslo 11, eh, návrh, který se týkal chudoby, to byl návrh číslo 8. Zde eh, se věnuji tomu, jak posílit roli žen a týká se to samozřejmě žen jako zaměstnankyň. Zde je důležité, aby se zlepšily podmínky pro ženy, pracovní podmínky a rovněž, aby bylo pro ženy snadnější sladit profesní a rodinný život. A ještě další věc. Účast žen na hodnocení programu. To je pozměňovací návrh 14. Zde se říká, že v rámci postupu komise a je tím myšlen na výměna informací s občanskou společností a dalšími organizacemi, kterých se programy týkají, že zde je důležité zohlednit rovněž účast ženských organizací. To je pozměňovací návrh číslo 14 a dále číslo 18. Zde se soustředíme zejména na ochranu žen při zvláštních problémech, například při přírodních katastrofách. Hovořili jsme o tom s paní Wallström při naší návštěvě u OSN. Zde je důležité, aby se chránily ženy například také před ozbrojenými a násilnými konflikty. Tomu se týká i pozměňovací návrh číslo 18. Je třeba, abychom v rámci našich programů se soustředili na tato témata. Samozřejmě se to týká i přírodních katastrof. To je návrh číslo 20. A ještě jedna věc. Návrh číslo 2 a 21, ty se týkají programů pro vzdělávání a také programu Erasmus pro všechny. To je náš program. V rámci tohoto programu mohou být podpořeni mladí lidé z celého světa. A zde potřebujeme genderový přístup, protože jsme shledali, že často je to tak, že z programu Evropské unie mají užitek zejména muži. Takže je třeba se na to zaměřit, jak v programu Erasmus pro všechny, tak i v dalších programech pro vzdělávání a výměny. Vzdělávání je rovněž cílem OSN. A ještě mm, klimatické změny a jejich dopad. I vy, pane předsedo, se touto problematikou zabýváte, já to rovněž také zmiňuji ve svém návrhu číslo 23. Je třeba posílit roli žen v rámci boje proti klimatickým změnám. Nebudu tady zacházet do detailů. A dále rozměr dimenze žen v otázkách azylu a Migrace, to je návrh číslo 25. Myslím si, že veškeré citlivé záležitosti, veškeré naše témata našeho výboru se odrazily v pozměňovacích návrzích, jsou tam zapracovány a nyní s velkým zájmem očekávám na podněty ze strany kolegů, abychom potom dospěli k dobré konečné zprávě. Děkuji. Děkuji paní Kraca a nyní má slovo paní Estrela. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych začít tím, že bych chtěla poblahopřát paní Rody Krace za skvělou práci, kterou odvedla na této zprávě. A rovněž děkuji za pozměňovací návrhy protože tam vnesla genderovou perspektivu do tohoto nástroje pro financování rozvojové spolupráce. A tento nástroj je velice důležitým nástrojem. A tento a rovněž se mi líbí, že paní zpravodajka tam zohlednila další dimenze, například dobrou zprávu, implantování, provádění demokracie, respekt, respektování lidských práv, protože z takovýchto věcí mají zejména určité užitek ženy. Dobře víme, jakým obtížím ženy čení. Ženy jsou ty, které trpí nejvíc a dobře víme, že pokud se zlepší stupeň a kvalita demokracie a životní standard, tak z toho mají v první řadě užitek právě ženy. Tento nástroj je velice důležitý. Jeho hlavním cílem je boj proti chudobě. A je o to důležitější, když si uvědomíme, že bohužel rozvojové cíle tisíciletí, které měly být dosaženy, kterých mělo být dosaženo do roku 2015, pravděpodobně dosaženy nebudou, protože k tomu chybí opravdu velice mnoho. Důležité je tedy, abychom bojovali proti chudobě, protože toto je zásadní záležitost. A jak již řekla paní Graca, a my jsme tady před nedávnou dobou měli zprávu, která se tomu věnovala. Týkalo se to právě vztahu situace žen a klimatických změn. A toho, jak právě na ženy eh, působí dopady klimatických změn, například v situacích, kdy přijde přírodní, dojde k přírodním katastrofám. A rovněž se to týkalo toho, jak ženy mohou sehrát úlohu eh, těch, kteří se budou aktivně zapojovat na zmírňování dopadů klimatických změn a které budou aktivně rozhodovat. Dobře víme, že eh, za chvíli eh, se zahájí v Rio de Janeiro konference Rio plus 20 a tyto otázky se tam také budou diskutovat, ale není jasné, zda to bude úspěšně uzavřeno či ne. Eh, vraťme se tedy k tomu genderovému rozměru, který je důležitý a je důležité, aby to bylo eh, integrální součástí eh, našich nových nástrojů pro rozvojovou pomoc. Je důležité, aby genderová dimenze byla přítomná ve veškerých fázích. Měla by být součástí politického dialogu a měla by být součástí toho, když si definujeme naše politické cíle a naše politiky podpory třetích zemí. Ženy, a dobře to víme, jsou eh, dynamickými hráči, hráči procesu změn a procesu podpory rozvoje. Dobře víme, že společnosti a komunity, které diskriminují své členy na základě pohlaví, ať je to na ekonomické, politické či sociální, kulturní úrovni. Dobře víme, že takovéto společnosti a komunity jsou ty, které mají největší problémy, největší potíže s tím, jak se celkově rozvíjet. Toto je velice důležité si uvědomit a dobře víme, že existuje úzký vztah mezi růstem, rozvojem a snižováním chudoby na jedné straně a na druhé straně e, zmenšováním nerovnostmi mezi pohlavími. Rovněž se zde zmiňovalo, a bylo to v různých zprávách, že z kvantitativního hlediska největší součást světové populace, která žije pod hranicí chudoby, je i nadále složena asi ze 70 žen. Ze všech těchto důvodů si myslím, že tato zpráva je velice důležitá, že to je zásadní nástroj a že to zavedení té dimenze rovnosti pohlaví velice dobře doplňuje tento nástroj a proto my toto podporujeme. Nezávisle na tom ovšem já předložím některé pozměňovací návrhy, které z našeho pohledu eh, přispějí k tomu, aby konečný výsledek zprávy byl kvalitní. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo další řečnice. Euh, Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych se zmínit o tom summitu Rio plus 20, který momentálně končí a který bohužel směřuje k nepříliš ambiciozním závěrům, jak o tom hovořila paní Estrela, a směřuje také k, dal- k velkému rozporu mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi. Myslím si, že právě takovýto nástroj pro rozvojovou spolupráci má o to více strategický význam při obhajobě hodnot Evropské unie a při naplňování mezinárodních cílů, jako je boj proti klimatickým změnám, který je pochopitelně prioritou a výzvou pro naše století. Proto bych vám, paní Kráca, chtěla poblahopřát k práci na tomto návrhu. Přepracování finančního nástroje ehm, zahraniční politiky je pro nás, členy výboru pro práva žen, příležitostí připomenout rovnost mužů a žen a to, že to je jedna ze základních hodnot Evropské unie. Můžeme také připomenout, že tento závazek se musí jasně objevovat v našich partnerstvích s třetími zeměmi a musí eh, se odrazit i na používání finančních nástrojů. Vy i paní Estrela jste hovořili o tom, že chceme, aby ta problematika žen byla opravdu průřezová a ty otázky rovnosti mužů a žen by se neměly omezovat jenom na několik akcí, ale ta, tato eh, politika by měla být součástí všech akcí, a to včetně eh, klimatických změn a podpory udržitelného růstu. Takové jsou tedy mé poznámky k vaší zprávě. Tak eh, Děkuji. Nyní má slovo komise. Prosím. Hello, good morning everybody. think... Dobré ráno. Asi došlo k nějakému zmatku. Diskutujete? It's item I8. Je to bod 8. Ah. Yeah, please, Prosím, máte slovo. Dobré ráno, děkuji vám za komentáře. Komise obecně souhlasí eh, s principem eh, rovnosti mužů a žen a toho, že by tedy ženy měly mít více pravomocí, tak jak je to obsaženo v tomto nástroji. My bychom u tohoto nástroje pro rozvojovou spolupráci chtěli zdůraznit, že není úplně potřeba konkretizovat specifické programy, e, specifické akce pro rovnost žen a mužů tohoto textu, protože budeme mít k tomu zvláštní text v prováděcím nařízení, kde bude zmínka o konkrétním financování konkrétních akcí. Eh, takže máme pocit, že trochu eh, tady vlastně ta ustanovení to zdvojují. Možná by bylo dobré nevždy zdůrazňovat eh, že se jedná i o občanskou společnost v tom nařízení. Bylo by lepší nekonkretizovat tu účast žen, protože samozřejmě se to týká i jiných eh, zranitelných skupin. My chceme hovořit spíše obecně o občanské společnosti, tedy včetně všech zranitelných skupin. Samozřejmě sem patří i ženy, ale nejen ženy. Takže nechceme prostě tam dělat eh, seznam všech těch zranitelných skupin a proto jsme tam obecně hovořili o občanské společnosti. Už máme i konkrétní ustanovení, eh, je to takzvaný Gender Action Plan, tedy akční plán pro rovnost pohlaví. My samozřejmě informujeme i eh, radu eh, o tom, co činíme pro tuto otázku i v rámci našich zastoupení. A proto možná není tolik užitečné do tohoto textu zapracovávat požadavek na vykazování a sběr údajů, protože eh, zase eh, se jedná o zdvojování s jiným textem. Takže takový by byl náš komentář k této věci. Děkuji. Já en, ehm, bara en följdfråga till dig så att jag, jag förstod. Mám ještě takovou doplňující otázku. Zcela přesně jsem nepochopil, když jste hovořil o těch různých skupinách. Pro mě ženy nejsou skupina, pro mě jsou ženy polovina světového obyvatelstva, takže já jsem možná přesně nepochopil vaši logiku Možná byste mi mohli ještě přesně vysvětlit, jak jste to vlastně myslel, protože ty ženy nejsou nějakou podskupinou. Of course. Um... Ano, samozřejmě. Práva žen to jsou lidská práva a proto je zbytečné eh, to specifikovat, protože když hovoříme o lidských právech, tak vlastně tím pádem hovoříme i o právech žen. Když hovoříme o zranitelných skupinách, tak ano, asi není správné je nazývat skupinou, ale když hovoříme o zranitelných, řekněme, obyvatelích, tak první, co máme na mysli, jsou právě ženy. Protože obvykle skutečně jsou těmi nejzranitelnějšími ve společnosti. Ale jak správně říkáte, zároveň tvoří většinou většinu e, společnosti. Takže my tu otázku eh, rovnosti pohlaví eh, chápeme skutečně jako průřezovou, objevuje se všude, je to i jeden z cílů, eh, které máme ve všech našich činnostech. A proto specifikovat tady jenom ty ženy, tak mám pocit, že tím vyloučíme mnoho dalších podskupin, třeba domorodci, lidé s postižením, to jsou také muži i ženy. A pokud konkretizujeme pouze ženy, tak to vypadá, jak kdybychom ty muže vyloučili z těch zranitelných skupin, což není úplně nás cíl a chtěli bychom tedy, aby tam ta specifikace nebyla a aby tam byly ty obecné cíle zahrnující občanskou společnost jako celek. Eh, Prosím. Ano, děkuji. Já bych také chtěla v tomto okamžiku zasáhnout do diskuze. Já bych si přála říct to, že eh, lidský rod obsahuje muže a ženy a myslím si, že musíme ten pojem parity lidského rodu podpořit, když mluvíme o černých, o postižených, o všech kategoriích, které mohou existovat, vždy všechny tyto kategorie obsahují jak muže, tak ženy. A vždycky tady bude toto rozdělení mezi muže a ženy. Tudíž je důležité mít paritní přístup k problému, protože po dlouhá staletí jsme to odmítali. Hovořilo se o universalismu a například v mé zemi hlasovací právo, všeobecné hlasovací právo bylo eh, ženám přiděleno již velice dávno Eh, měli muži je velice dávno a ženy jej dostali o daleko později. A v okamžiku, kdy budeme jinak eh, interpretovat tento problém, tak zjistíme, že tady dochází k diskriminaci vůči ženám v mnoha oblastech, v mnoha odvětvích. Čili nesmíme eh, odmítat eh, ten genderový přístup, protože nás to pronásledoval po dlouhá staletí a v ženském výboru je velice důležité, abychom zdůraznili genderovou, genderový přístup k problematice. Jinak mě to dělá velké starosti. Eh, já ger fru Paní Kraca, Eh, diskuze byla velmi zajímavá na téma, které je součástí eh, naší, našich úvah, naší politiky, naší praxe. Vždy je zajímavé definovat parametry a eh, je zajímavé, co říká Evropská komise. Rovnost je princip. Je to princip EU e definující rovněž naše vnější vztahy. A při vyhodnocování a při stanovování programu musíme to vždycky zohlednit. Musíme pochopit, že i když jde o princip, i když jde o praxi, která se používá, před námi stojí reálné problémy a musíme prokázat, jak je dokážeme řešit, jak je dokážeme vyřešit zdůrazňuji, že musíme položit prst na e, genderový přístup v mnoha oblastech, i když je to považováno Evropskou komisí za věc zcela jasnou samozřejmou a my e, máme politickou zodpovědnost a musíme pochopit, že když se o tom nehovoří, preventivně eh, při vyhodnocování, tak ty problémy zůstanou. Proto Evropská komise musí dobře pochopit, že trváme na těchto tématech, které jsou podle komise zcela samozřejmé. Má. Ale my zdůrazňujeme tyto pozměňovací návrhy, protože prokazují, že je tady potřeba po větší účasti žen. V Lisabonské smlouvě jsme přidali rovné postavení mužů a žen. A vedle slova rovnost musíme zdůraznit, že když se hovoří o e, lidských právech, tak to se nevyřeší dostatečně otázky žen. To je tedy poselství e, mé vlastní, poselství naší komise a jsem ráda, že jsme se dohodli mezi sebou. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Připomínám to, co řekla paní Kraca o e, Lizabonské smlouvě, tam článek 8. Ona to řekla zcela jasně. Tam se říká, že cílem Unie je zabránit nerovnostem a podporovat rovnost mužů a žen. To je citace tohoto textu. To znamená, že všichni, všechno, vše, ve všem, co děláme, si musíme být vědomi tady této genderové perspektivy, takže rovnosti mezi muži a ženami. Až do eh, 25. července máme čas na předkládání pozměňovacích návrhů a 25. června se omlouvám a e, tady se, v komisi se sejdeme 10. července a e, výbor 9 také o tom bude jednat a 17. a 18. září bude hlasovat 9. Takže teď už jsme u bodu 9. Jde o pracovní podmínky žen v odvětví služeb Slovo má paní Garcia Perez. Prosím. Muchas gracias. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pokusím se velice stručně analyzovat 107 eh, pozměňovacích návrhů, které byly předloženy eh, kolegy z výboru. Eh, samozřejmě nejprve chci všem poděkovat za příspěvek. Myslím, že to je velice zajímavé téma pro celý náš výbor a je jasné, že e, v rámci toho prostoru, který má e, tedy zpravodajka pro svou zprávu, je možné, že některé otázky zůstaly stranou. A teď tedy prostřednictvím pozměňovacích návrhů bude možné ten text obohatit. Z těchto sedmi pozměňovacích návrhů e, v podstatě drtivá Eh, většina eh, je taková, že se s nimi mohou stotožnit, protože eh, zdůrazňují jednotlivá témata, která by se měla skutečně objevit v té zprávě. Problém je v tom, že si musíme uvědomit, že chceme-li vypracovat zprávu, která potom se využije ke zdůraznění eh, všech těch bodů, tak to musí být zpráva srozumitelná, zpráva, která se neopakuje v jednotlivých bodech, musí být také vyvážená, pokud jde o znění. A abychom eh, mohli zapracovat všechny ty pozměňovací návrhy, eh, tak se tady pokusíme připravit kompromisní pozměňovací návrhy k těm jednotlivým tématům. Připravujeme zhruba 22 kompromisních návrhů, které se týkají jak článku, tak bodu odůvodnění. A tyto kompromisy eh, zdůrazňují ty jednotlivé body, které už se ve zprávě objevují, a některé kompromisy obsahují nová témata, která jsme považovali za důležitá. Eh, bude se to týkat také analýzy veřejného sektoru, eh, kde ženy jsou významným způsobem zastoupeny. Také tam budeme mít kompromis o stereotypech, dále dva různé kompromisy o flexibilitě. Jeden v němž se hovoří o tom, že flexibilita v práci může podpořit skloubení rodinného a pracovního života, což platí jak pro muže, tak pro ženy a říkáme, že by to mohl být pozitivní nástroj. A pak je tady další kompromis, kde eh, chceme říci, eh, protože na to jsou kolegové citliví, že zároveň jsou obavy z toho, aby ta flexibilita nebyla eh, využita zaměstnavateli proto, aby vnesly ještě větší nejistotu na trh práce a do podoby zaměstnávání žen. My souhlasíme, že flexibilita je prospěšná pro skloubení rodinného a pracovního života, ale zároveň říkáme, že je třeba být opatrní s využíváním té flexibility, aby to neznamenalo pracovní nejistotu pro ženy. Pak budeme mít také kompromisy týkající se důležitosti inovací v odvětví služeb pak budeme hovořit o situaci žen z řad přistěhovalců, eh, které jsou také hodně zastoupeny v odvětví služeb, konkrétně třeba u prací v domácnosti, mm, v oblasti péče o starší i o děti. Potom také chceme tam mít úvahu o tom, jak ta hospodářská eh, krize ovlivňuje pracovní postavení žen. My se totiž domníváme, že eh, zde jsou ženy eh, postiženy mnohem přímněji a musíme to tady v textu zmínit. Pak to máme kompromis týkající se skloubení rodinného a pracovního života. Je to vlastně jeden kompromis o tom skloubení obecně a jeden kompromis, který se bude týkat o skloubení rodinného a pracovního života u mužů. Zdůrazňujeme tam tu eh, potřebu rovnosti, aby i muži tedy se snažili propojit eh, svůj rodinný, soukromý a pracovní život. Nechceme zapomenout ani otázku mateřské dovolené a nechceme ani eh, zapomenout na otázku týkající se násilí, Eh, na ženách v důsledku tady jejich pohlaví na pracovišti. Jak jsem říkala, eh, pokusím se tedy maximum pozměňovacích návrhů zapracovat do kompromisu. Je tady v podstatě jeden, jenom u kterého mám nebo více týkající se jednoho eh, tématu. Je to vlastně problém, že v některých pozměňovacích návrzích se hovoří o konkrétních profesích. A já tedy nevím, jestli v tom tak širokém odvětví služeb eh, je smysluplné činit takto konkrétní zmínky. Myslím, že asi je lepší to eh, pojmout obecně. A jak jsem říkala, tedy připravíme ty kompromisy. Příští týden stínové zpravodajky obdrží informaci o kompromisních návrzích a pak budeme mít příležitost se sejít a mm, říci si, zda obsah těch kompromisů je přijatelný, což e, samozřejmě nám usnadní práci. Ta zpráva se konkretizuje a měla by se i zajistit e, její vyváženost pokud máte nějaké konkrétní otázky, tak jsem vám plně k dispozici. Děkuji. Mrs. Thompson, please. Yes. Paní Thompsonová. Děkuji, chci vám poděkovat za tuto zprávu. Myslím, že to je velmi důležitá zpráva. Když eh, v tomto parlamentu jednáme eh, s průmyslem, tak eh, se často hovoří o pracovištích, o odborech, o e, výrobě především, ale 75 pracovních míst v Evropě je v odvětví služeb. A většina pracovníků v odvětví služeb jsou právě ženy. A pokud jde o nejistá pracovní místa, e, já jsem právě k tomu udělala pozměňovací návrh, protože 80 procent pracovníků s nejistou pracovní pozicí jsou právě ženy. Je to tedy velice důležitá zpráva a myslím, že by to měl být první krok k tomu, abychom se touto záležitostí začali zabývat. Je to opravdu velice důležité. I v souvislosti s tím, mm, co jsme projednávali u rovné mzdy a e, u e, vlastně profesionálního postupu to je důležité právě i v tomto odvětví, kde pracuje tolik žen. Je to také odvětví velice složité, patří tam vlastně různé obchodní firmy, operativní firmy, je tam odvětví práce v domácnosti, kde působí eh, často eh, přistěhovalkyně a Eh, také eh, na rozdíl od výroby eh, je tady hodně práce na částečný úvazek. Mnoho žen pracuje na částečný úvazek v odvětví služeb. Je to tedy významná zpráva a jsem moc ráda, že ji máme a také za to, že přijmete ty pozměňovací návrhy. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit jménem našeho stínového zpravodaje, paní Joany, která bohužel mezi nás dnes nemohla přijít. A ona pracovala na návrhu zprávy paní Perezové. A teď přejdu do angličtiny. Uh, Protože mě požádala o příspěvek do této diskuse. Pozměňovací návrhy, které byly přeloženy ke zprávě se týkají především boje proti diskriminaci žen. V odvětví služeb zdůrazňují potřebu lepší infrastruktury, pokud jde o e, péči o děti, tak aby bylo možné lépe skloubit pracovní a rodinný život. Dále se týkají žen pracujících na částečný úvazek a žen, které mají pružnou pracovní dobu. E, také chceme se tam zmínit o sdílení odpovědnosti za výchovu dítěte mezi e, ženou a mužem. V pozměňovacích eh, eh, návrzích je mnoho schodných rysů, takže naše stínová zpravodajka doufá, že paní Perez se podaří ty kompromisy eh, formulovat tak, aby to skutečně postihlo celý ten proces a aby ta zpráva byla konzistentnější a transparentnější, ale vy jste tady tedy už říkala, že se chystáte připravit kompromisní návrhy a znělo to velice konstruktivně a zajímavě. Naše stínová zpravodajka do doporučí frakci EPP, aby podpořila většinu pozměňovacích návrhů, i když některé budou trochu těžko přijatelné. Například otázka flexibility v zaměstnávání, to je samozřejmě citlivé téma. A nemůžeme se na to dívat jenom jako na něco negativního. Myslíme si, že ten mechanismus flexicurity chrání zájmy pracovníků a v této dramatické eh, době je to i potřebné pro zaměstnavatele, aby nalezli cestu, jak zachránit firmu a eh, jak zabránit bankrotu. Ale vy jste říkala, že k tomu máte kompromis, eh, tak Eh, prosím, abyste opravdu s opatrností formulovala eh, ten kompromisní návrh. Pak tam je eh, výzva, aby komise zavedla vlastně jako standard zaměstnávání na plný úvazek, ale to je trochu problematické, protože právě v odvětví služeb je řada i sezónních prací. Taky asi nebudeme moci Eh, přenést tu fyzickou zátěž eh, ze zaměstn- na zaměstnavatele, pokud jde o aspekty ekologické. Naše tinová zpravodajka se domnívá, že tam proto není právní základ. Takže to jsou hlavní body, které chtěla naše stínová zpravodajka zmínit v diskusi a těšíme se na další diskusi a na kompromisní pozměňovací návrhy. för det och eh, då har... Díky. Mm, na seznamu máme několik žádostí o slovo, ale ještě několik slov k této zprávě, která je nesmírně důležitá, jak jste správně řekli. Tady jsou různé politické názory, této otázce, ale děkujeme vám, že díky pozměňovacím návrhům jste se pokusili dospět k vyváženému stanovisku. Samozřejmě musíme být pružní. Já si myslím, že eh, když je člověk pružný, tak to často vede pozitivnímu výsledku, ale můžou tady být i negativní důsledky vzhledem k tomu, co se děje v jednotlivých zemích, takže je důležité to všechno zohlednit a nalézt vyvážený přístup. Je to pozitivní, když můžeme věci dělat sami. Když máme tuto volbu, možná, že jsem zmeškal některé věci, ale musel jsem jsem se zabývat organizačními záležitostmi, tak jsem možná všechno neslyšel. V mé zemi, Švédsku, je jeden velký problém, především ve veřejném sektoru. Tam se stále více vyžaduje práce na částečný úvazek. Je to 18 až 78 eh, až 82 Myslím si, že ženy musí jasně říct, že mají právo na plný úvazek. Samozřejmě. Ale v tom okamžiku také musíme vědět, co to znamená ten plný úvazek. Je to 35 hodin, 45 a 40 hodin a o tom musí rozhodovat stát. Nesmíme zapomenout, že norma pro plný úvazek není nikde zapsána. Nenachází se v žádném textu. Takže i my bychom měli mít nějakou představu, pokud je o normální pracovní dobu. A vytvořit předběžné podmínky pro to, aby ti, kdo pracují v, této, v tomto odvětví, to mohli dělat pořádně. Poskytnout právo na plný úvazek, protože jinak ti lidé jsou nezaměstnaní. Další bod, to je velice důležité, sociální infrastruktura obecně. Musí tady být možnost mít přístup k různým infrastrukturám, ať jde o školy pro děti nebo pro infrastruktury pro seniory a vše musí být dostupné. Jin, a často jsou ženy v takové situaci, že jsou nuceny přijmout částečný úvazek. Tady je mnoho otázek eh, v tomto problému, jak si to správně řekl. Takže děkuji a slovo má paní Thompsonová. Děkuji, teď to se začíná vypadat jako diskuse o flexicurity, ale já tedy řeknu jenom pár věcí, eh, protože v Dánsku jsme vždycky měli flexibilitu. A máme velice nízkou míru nezaměstnanosti, nyní jenom 6%, a to <coughs> přitom je doba krize pro nás, 6% to už je hodně. A myslím, že to hodně záleží na tom, jak se pojme ta flexibilita. Protože v mnoha zemích dnes jsou lidé zaměstnáváni na smlouvy, Eh, s časovou omezeností, prostě třeba na dobu určitou, na půl rok, potom na další půl rok a pak eh, vlastně eh, je konec, protože můžete mít maximálně tři takovéto smlouvy na dobu určitou. V Dánsku jste přijati do práce, A pak, když třeba podnik má problémy, tak můžete být propuštěni, ale nejsou to smlouvy na dobu určitou. A to je, myslím, princip flexicurity, že prostě, když to nejde, tak hold to pracovní místo opustíte. V Dánsku eh, samozřejmě to záleží. Můžete být i ve stejném podniku 40 let, ale vždycky to je situace, eh, že podnik třeba se může zeštíholovat eh, a hodně lidí potom rotuje na tom trhu práce. A vlastně v 50% eh, lidé mění eh, mm, místo každý rok. Pak tady jsou odbory ELO, které hájí eh, tu flexikuritu právě protože se takto osvědčilo. Já tänker starta <laughs> Myslím si, že nechtěl jsem zahájit diskuzi o flexikuritě a poslyšte. požádáme komisi, aby eventuálně zareagovala. Prosím, chcete-li samozřejmě. Merci, monsieur le président. Díky, pane předsedo, za to, že mi dáváte slovo. Komise sdílí tu myšlenku, která se nachází ve většině pozměňovacích návrhů. Ženy v, v, ve službách, stejně jako v ostatních odvětvích ekonomiky, by měly mít kvalitní pracovní příležitosti a proto Evropská strategie pro rovné postavení mužů a žen až do roku 2015 má určitou sérii priorit, které eh, zdůrazňují určité body, eh, hovoří se o diskriminaci, s níž se ženy setkávají na trhu práce. Komise navrhuje celou řadu specifických akcí, aby se usnadnilo e, zblížení mezi profesním a soukromým životem a také, aby, byly, aby byla vytvořena infrastruktura pro e, pečování o děti v pracovní době, aby ženy a muži mohli sladit svůj soukromý a profesní život. Pak jsou ještě specifičtější akce, aby se bojovalo proti rozdílu v platech a komise zahájila v tomto roce jeden projekt, takový osvětový projekt, o rovnosti odměňování eh, a rovnosti eh, postavení žen v podnicích. A ve všech členských státech by se vše mělo eh, přizpůsobit národnímu faktoru a k těm nejzáve, nejzávažnějším faktorům vzdělávání by mělo probíhat nejenom v podnicích, ale také v jiných eh, orgánech. Eh, musí to být i sociální partneři, kteří by se na to měli podílet, obchodní komory, ty by dokázali předávat a rozmnožovat všechna poselství, které chce komise eh, vyslat. Děkuji za pozornost. Dí, díky za váš příspěvek. A poslední slovo Velmi stručně chci jen poděkovat za příspěvky. Nechci nijak znovu tu diskusi otvírat. Je jasné, že pokud se zaměříme na nějakou konkrétní e, otázku, e, která vyvolá rozporné názory, je to právě otázka flexibility a flexicurity a myslím, že opravdu musíme najít rovnováhu. Pokusím se o to, jak jsem říkala, chápu, že, eh, nebo myslím si, že by to mohlo být prostřednictvím těch dvou kompromisních návrhů. Všichni si uvědomujeme, že flexibilita smlouvy na částečný úvozek mohou být prospěšné pro skloubení s rodinným životem, ale zároveň na druhou stranu by to měla být možnost, kterou si svobodně zvolí ten eh, pracovník či pracovnice dle svého rozhodnutí. Jinými slovy, neměli bychom vytvořit trh práce, kde ta nejvíce nejistá pracovní místa by byla vyhrazena pouze pro ženy. Je třeba, aby ženy měly svobodu v rozhodování, Eh, jaké místo v jejím životě má zaujímat ten profesní život, protože některé ženy se chtějí více soustředit na rodinný eh, život, jiné ženy to ale nevidí jako svůj hlavní životní cíl a je tedy třeba, aby prostě ty ženy měly možnost volby a není možné všem ženám vnucovat smlouvy na částečný úvazek, protože v konečném důsledku je to i na úkor jejich pracovního života, anebo do budoucna třeba i výše důchodu a podobně. Tak snad se nám podaří najít rovnováhu eh, u těchto dvou pojmů a já doufám, že všechny frakce budou vstřícné v té diskusi eh, a že se nám podaří dospět k dohodě. Eh, samozřejmě jdem jinak, eh, pokud bychom se neschodli, tak hold se to vyřeší v hlasování. Tak för ok, eh, Děkuji. Ještě vám chci sdělit, že Nebo jinými slovy, výbor bude hlasovat o tomto návrhu 10. července a na plenární zasedání se to dostane v září. Tím jsme ukončili bod 9. Dnes dopoledne jsme byli velice rychlí a efektivní. A máme ještě mnoho času. A náš další host, paní Langbaková, zde ještě není, takže to pro nás znamená, že si dáme asi 15-minutovou pauzu, přerušíme naší schůzi do 10 hodin 30 minut a v půl jedenácté se zde znovu setkáme a budeme pokračovat v naší práci.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

jsme čekali ještě na další poslance, ale nyní tedy pokračujeme v naší schůzi a jsme u bodu 10 na pořadu jednání. Máme tady hosta, paní Langbakovou. Je to ředitelka Evropského institutu pro rovnost žen a mužů. Budeme s ní diskutovat, budeme mít výměnu názoru, ale nejdříve eh, pronese úvodní projev paní Langpaková. Tímto jí dávám slovo. Děkuji vám, pane předsedo, za tuto skvělou příležitost. Už je to po několikáté a já vždycky ráda přijedu sejít se s výborem FAM, tak abychom měli určitou zpětnou vazbu, abychom mohli diskutovat o tom, co máme zlepšit. My teď hodně interně jsme diskutovali o tom, jak by agentura mohla lépe spolupracovat s Evropským parlamentem, zvláště s výborem FAM. A opravdu se velice těším na nápady, eh, které tu zaznějí a které určitě eh, pečlivě zvážím a které se pokusíme zavést do naší práce. Uh, <clears throat> tak možná jen stručně, jaký je poslední vývoj. Já tady nemám žádnou prezentaci, ale já jsem moc ráda, že tedy dnes to jsou právě dva roky, kdy ten uh, institut byl uh, oficiálně otevřen 21. června před dvěma lety, takže je to opravdu symbolické, že právě v tento den jsem tady. Tehdy jsme měli ve Vilniusu 14 lidí, teď už jich tam máme 39 a eh, ještě přijmeme eh, dva lidi a už budeme mít plné stavy, takže máme, budeme mít dostatek lidských zdrojů pro plnění všech úkolů. Možná nejzajímavější vývoj je ten, že teď děláme velký pokrok s tím, co bylo určeno nařízením. To znamená, schromažďujeme srovnatelné informace o rovnosti Eh, pohlaví. Máme tedy dokumentační centrum, proběhlo několik konzultačních eh, schůzek a hodně se snažíme urychlit eh, vlastně sběr údajů týkajících se už existujících zdrojů. Dnes jsme také s politickým oddělením parlamentu eh, diskutovali o významných politických dokumentech, které bychom chtěli mít ve své knihovně a také eh, online, tak aby to mohl každý využít. Také teď eh, testujeme Evropskou síť pro rovnost mužů a žen Eh, tady veliký zájem, diskutujeme o tom, jak to nejlépe realizovat a myslím, že Evropský parlament určitě také eh, bude připraven diskutovat třeba o některých otázkách rovnosti eh, mužů a žen v rámci této sítě. Teď dokončujeme velice důležitý nástroj pro Evropskou unii, což je index rovnosti mužů a žen vlastně formulujeme osm rozměrů, eh, které jsou uspůsobeny situaci v Evropské unii. Ověřujeme teď statistiky a data, abychom zjistili, zda skutečně tyto tabulky budou srovnatelné a použitelné z hlediska statistických ukazatelů. Příští rok eh, tedy zveřejníme první index pro EU, který bude eh, poskytovat aktuální obrázek o tendencích a vývoji v této oblasti, což je samozřejmě důležité pro Evropskou unii. Také teď eh, dokončujeme, já vím, že pan Gustafsson distribuoval naši zprávu o eh, ženách a životním prostředí, což bylo pro pekingskou akční platformu. Eh, dnes se to diskutuje na jednání rady EPSCO, nepřímo od té zprávě, ale o různých ukazatelích a budou k tomu přijaty závěry rady. My teď eh, dokončujeme práci na další zprávě pro kyperské předsednictví, které se, eh, která se týká domácího násilí a podpory obětí. Budeme mít pak eh, obsáhlou databázi různých údajů, které budou samozřejmě velice zajímavé pro parlament a výbor FAM, protože to bude takový základní nástroj. My jsme zjistili, že vyhledávání údajů o násilí kvůli pohlaví a domácí, údaje o domácím násilí se stále těžko dohledávají. A na některých úrovních je to harmonizováno, na některých ne, takže na tom ještě pracujeme, ale ta zpráva by každopádně měla být eh, připravená, mm, až se převezme eh, předsednictví a pošleme pak tu zprávu i vašemu výboru. Také připravujeme teď velkou konferenci, kde budeme prezentovat svou rok a půl letou práci o jednom z klíčových nástrojů pro genderový mainstreaming a to je vlastně Eh, školení v oblasti rovnosti mužů a žen. Také budeme informovat o vyhodnocení z roku 2010, které vlastně vedlo k provedení tohoto, naplnění tohoto nástroje v roce 2011. A nutnost toho školení v oblasti rovnosti eh, bylo vlastně určeno mnoha experty jako věc, která ještě chybí a která by měla být eh, běžně k dispozici. Takže my na tom teď pracujeme. Bude to nástroj opírající se o databáze, osvědčené postupy. Připravujeme modely eh, a moduly různých úspěšných eh, kurzů. Myslím, že i pro výbor by to mohlo být zajímavé, protože by to mělo přispět ke zlepšování eh, politik. Takže to jsou zhruba věci, které dokončujeme letos. Jsou to skutečně významné výsledky naší dvouleté práce. A příští rok v červnu, až budeme slavit eh, třetí narozeniny, pak vás, myslím, pozveme na otevření dokumentačního centra anebo na zahájení toho indexu podle toho, jak se to podaří načasovat. A opravdu vás mohu ujistit, že to, co teď eh, dokončujeme, bude k dispozici i poslancům a eh, individuálním uživatelům, kteří se tak budou moci lépe seznámit s tím, co to je rovnost žen a mužů, proč je to zapotřebí, jakou to má přidanou hodnotu a přínos. Tak så mycket för det och eh, jag... Děkuji. Ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že Evropský institut pro rovnost žen a mužů má pro náš výbor obrovský význam a jsme velice rádi, že došlo k jeho založení protože my potřebujeme vědět, jaká opatření jsou smysluplná v oblasti rovnosti mužů a žen. Potřebujeme tedy informace, potřebujeme statistiky, hodnocení, protože jinak eh, nebudeme mít dobré podklady pro naši práci. Na první pohled se může zdát, že to není tak eh, důležité, ale je to důležité, protože bez odpovídajících údajů nemůžeme správně pracovat. A proto je institut pro nás tak významný. Hovořila jste o tom, že je třeba ukazovat dobré příklady a jít příkladem, to je jistě důležité. Důležité proto, abychom mohli uplatňovat perspektivu rovnosti žen a mužů ve všech odpovídajících oblastech je důležité školení, jistě, je důležité vzdělávat eh, lidi o tom, jaký to má význam, to víte vy sama nejlépe. Když eh, se práce zahajovala, tak v určitých oblastech docházelo k jistým obtížím, ale čím eh, déle se takto pracuje, tak tím samozřejmě veškeré problémy se daří odstraňovat. Opravdu my potřebujeme veškeré údaje, statistika, všech, statistiky, vš, ukazatele, vše, abychom opravdu měli dobré podklady pro naši práci. A ještě takový dotaz z mé strany. E, e, jak e, vidíte dlouhodobé rozpočtové plány 2014-2020? Jak vidíte víceletý finanční rámec? Je tam něco z vašeho pohledu, co bychom měli obzvláště zohlednit? A druhá otázka – Já se nedokážu zbavit dojmu, že parlament eh, tady dospěl k rozhodnutí, které eh, jde jakýmsi směrem, že by se měl sloučit váš institut s ještě jiným institutem. Já to vidím s velkými obavami. Dlouho jsem o tom uvažoval. Tam se jedná vlastně Toto je nejnovější institut. Jistě je možné spochybňovat věci, je to legitimní se ptát se, zda takovýto institut skutečně potřebujeme, ale tady by měli jít opravdu o to, si zvážit to, co je nejlepší a co skutečně potřebujeme. A v současné situaci právě v oblasti rovnosti žen a mužů je to důležitá záležitost. U jiných institutů se nenavrhuje, aby byly sloučeny. Takže já se ptám, co si o tom myslíte vy? Máte pocit, že je to jistá možnost, jistá alternativa, nebo to vidíte spíše jako hrozbu? Ještě to není konečné rozhodnutí, ale zdá se, že v parlamentu existuje většina, která by byla proto, aby eh, se tady hovořilo o té možnosti, že by bylo možné tyto dva instituci sloužit. Pro mě to není to tež otázky lidských práv, to je pro mě jeden, jedna oblast a otázka práv žen a mužů je prostě druhá oblast. A myslím si, že třeba bychom měli, abych to řekla jaksi metaforicky, vlastní brýle pro rovnoprávnost, abychom na ten problém mohli hledět správným způsobem. Takže to byly mé otázky. Děkuji. Tak já se začnu odzadu a pak se dostanu k rozpočtu. Ano, my jsme interně o tom hodně diskutovali, když jsme viděli návrh eh, absolutoria. A dobré bylo to, že jsme se vlastně díky tomu skonsolidovali a uvědomili si, co jsme eh, nezvládli dostatečně. Eh, musíme prostě ukázat, že eh, otázka rovnosti mužů a žen je daleko širší než lidská práva a nejedná se jenom o právní interpretaci té rovnosti, tedy de jure, ale je, je to i otázka de facto, na kterou se někdy tolik nesoustředíme, když se to snažíme vlastně upravovat jenom právně. Uh, Myslím, že určitě musíme zlepšit komunikaci, eh, musíme lépe informovat poslance, radu i Evropskou komisi o tom, jaký je přínos rovnosti žen a mužů, jaký je rozdíl mezi lidskými právy a rovností žen a mužů a jak práce institutu, ty jednotlivé studie, eh, statistiky Eh, dokumentační centrum, diskuse o rovnosti eh, vlastně přispívají k tomu širšímu pohledu na rovnost žen a mužů, protože to samozřejmě eh, není to tež jako jenom právní úprava. Budeme se tedy snažit zajistit větší viditelnost naší práce, abychom měli i lepší argumenty pro členské státy a poslance. ale my samozřejmě ne. A náš názor je takový, že institut, pokud by byl sloučen s jiným, eh, nevím, v jaké by to bylo podobě, tak ta širší perspektiva, širší pohled na rovnost mužů a žen, a nejedná se tady jenom o diskriminaci, takže by se to dostalo na okraj a že by tato problematika nebyla tolik viditelná, takže potom takové funkce jako gender mainstreaming, eh, to samozřejmě nespadá do diskriminace, je to spíše taková politika Evropské unie. A to právě prosazuje náš institut a mělo by to být ve všech oblastech politiky, mělo by to být součástí každodenního života ehm, až po výsledné hodnocení takže my to považujeme za poměrně důležitou část, která ještě potřebuje mnoho zlepšení a odborného přístupu. A tahle věc právě spadá do našeho mandátu. To se týká i přípravy studií, vlastně studií nebo zkoumání pokroku. Můžete to upravit právně, ale pokud jde o samotné e, provádění, uplatňování těch práv, ne z právního hlediska, ale z hlediska stereotypů, postoje společnosti, to je e, taková kvalitativní část ne, naší práce a to je mnohem širší než jenom otázka lidských práv. To rozhodnutí samozřejmě je na Evropské unii, ale my si myslíme, že kvalitativní a dlouhodobý závazek EU eh, zajistit rovnost by se tak dostal na okraj. Pokud jde o rozpočet, myslím, že eh, v pátek jsme zjistili, že Rada diskutuje o škrtu eh, rozpočtu v roce 2013 se trochu pozmění statut eh, agentury. Pro nás je to samozřejmě složité období v tom smyslu, eh, že připravujeme poměrně obsáhlé studie a doufáme, že řídící orgán teď nám schválí pracovní program na rok 2013, kde se chceme více zaměřit na násilí z důvodu pohlaví a chceme také schromažďovat potřebné ukazatele a statistiky o tomto násilí, tak abychom vytvořili eh, určité centralizované místo, kde se bude sledovat eh, vývoj v této oblasti. To samozřejmě vyžaduje hodně práce i ehm, času, takže my máme tedy malý rozpočet, omezené lidské zdroje, které se nerozšíří. Budeme se proto muset podívat eh, na eh, naše plány a zamyslet se nad tím, jaké priority si zvolíme. Mrs. Bauer. Paní Bauerová. Thank you so much. Welcome again. Děkuji mnohokrát, vítejte mezi námi. Abych řekla pravdu, byla bych radši, kdybychom se mohli setkávat častěji. Tyto zkušenosti týkající se eh, vašeho institutu ukazují, že je třeba eh, vlastně na to poukazat eh, Ehm, ještě dříve, když jsme, protože my jsme zjistili, že paní Makovej ve své zprávě o absolutoriu uvedla tedy eh, tento návrh, na to jsme měli reagovat dříve, dříve se toho všimnout. Například, když se podíváme na náš program, tak tady máme návštěva ředitelky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů Virginie Langbakové. Včera na výboru Libé byla výroční zpráva FRA a já jsem navrhovala vám i sekretariátu už dříve a skutečně to doporučuji, aby to zajistil sekretariát i předseda, abychom se setkávali alespoň dvakrát ročně. To znamená, vždy byste přišli s výroční zprávou a potom předtím, než se schvaluje náš návrh rozpočtu. Je to nevyhnutelné. Je třeba, aby ten váš příspěvek k tvorbě politik byl mnohem viditelnější. To je opravdu klíčové berte to prosím jako velkou potřebu. Pokud byste tady byla před tím eh, absolutoriem, tak eh, určitě minimálně eh, postoj členů tohoto výboru by mohl být odlišný. A potřebujeme pochopitelně více informací o tom, co děláte. Vy jste říkala, co připravujete. Já si, eh, jsem si teď otevřela vaše internetové stránky. Je určitě dobře, že můžeme eh, na té internetové stránce vidět vaše výsledky. To je opravdu velký pokrok. Vy jste oznámila, že eh, v listopadu na těch stránkách budete mít informace o násilí kvůli pohlaví. Eh, pokud to má být pro kyperské předsednictví a zveřejníte to tam v listopadu, tak to nemá moc smysl. Takže, jak už jsem vás žádala mnohokrát, je třeba to zveřejnit co nejdříve. Pak bych vás také požádala, abyste se podívala na výroční zprávu FRA. Oni mají tedy ta agendy pro, agentury pro základní eh, práva. Oni vlastně mají i část rozpočtu věnovanou na diskriminaci. A eh, monitorují, co se děje v členských státech, zda třeba dochází k nějakým organizačním změnám. Například v mé zemi jsem eh, teď zjistila, že orgán pro rovnost byl zřejmě rozpuštěn nebo sloučen s nějakým jiným orgánem. V některých zemích dochází ke změnám právních předpisů. A já jsem si jistá, že e, jste schopni získat takovéto aktuální informace o situaci bylo by dobré, aby se to objevovalo i na vašich internetových stránkách, aby bylo vidět, že máte poslední Eh, informace o situaci, o tom, co se děje. A někdy mám pocit, že ve srovnání s jinými agenturami byste možná mohli trochu pozměnit ten způsob práce. Vím, že hodně se soustředíte na proškolování lidí, vysvětlování, o, o co v této otázce jde, ale každá uh, jiná agentura, alespoň pokud vím, se soustředí na to, že připravují podkladové informace pro ty, kdo rozhodují. A mám pocit, že možná byste eh, se měli zamyslet, také se nevěnovat více tomuto. Protože samozřejmě ta vaše eh, činnost, kterou teď děláte, je velice užitečná také, ale není tolik viditelná. A vy právě potřebujete hlavně být vidět. A my vás nemůžeme víc zviditelnit, když přijdete až po katastrofě. A chtěla bych se zeptat, eh, zda teď už máte nějaké eh, stabilní eh, tedy útočiště, budovaly se tam ty vaše budovy, tak jak to je? Tanok, to je ulici fru Nedelčeva, vaše Prosím. Merci, monsieur le président. Díky, pane předsedo. Nejprve vám děkuji, paní Langbach, že jste přišla mezi nás. Mám pocit, že všichni postupujeme stejným směrem, čili máte tady proti sobě lidi, kteří vás podporují a kteří si přejí, aby ten institut byl zachován a na druhé straně vyjadřujeme společné obavy. Na základě hlasování eh, po absolutoriu finančního roku v květnu Odstavec 3 při absolutoriu eh, říká, že tento ústav tento institut by neměl eh, dělat práci dvakrát a eh, měl by snížit své náklady. Takže prosím, abyste daleko více zdůraznila práci institutu, snížit eh, náklady v současné krizové situaci v Evropě. Je to zcela zásadní, jak to udělat, aby práce institutu byla zhodnocena, abychom ospravedlnili ty prostředky, protože vy poskytujete velice užitečnou informaci a my jsme tady všichni přesvědčeni, že to je kruciální záležitost, abychom měli podporovat ženská práva, takže to musí být údaje důvěryhodné, eh, údaje a mm, eh, buď buď tedy snižovat eh, výdaje, ale jen máme je na druhé straně ospravedlněné, protože jdou na konkrétní účely. Dále to zdvojení práce, agentura, komise, institut, každý, někdy každý si, tam, si to dělá e, po svém a e, ptala jsem se paní Redinkové, jakým způsobem podpořit spolupráci, koordinaci, abychom nevydávali stejné analýzy, neprodukovali stejné údaje v třech různých institucích, aby ta práce nebyla zbytečná, abychom se snažili o lepší koordinaci a každý z nás mohl přinést svou trošku do mlína. Můžete nám poskytnout konkrétní příklady, pokud jde o vylepšení s nimiž počítáte, aby agentura, institut a komise eh, měly práci zhodnocenou a aby tady nedošlo k duplikaci funkcí a ke zdvojení práce. Je to prostě něco reálného, existuje to, to byla moje otázka. Chtěla jsem vyjádřit tuto obavu a domnívám se, že e, můžete být jistá, že vás tady my všichni členové eh, výboru eh, žen, že vás všichni podporujeme, ale musíme být ještě proaktivnější, reagovat i ad hoc a náš výbor velice eh, vnímá tyto záležitosti, výbor Libe také a možná, že bychom mohli udělat společné zasedání, abychom mohli udělat osvětu u dalších kolegů s touto problematikou. Děkuji, pan Torabela. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že paní Langbakovou vidím tady v Bruselu. S paní Bauerovou jsme loni měli příležitost eh, vás navštívit ve Vilniusu a eh, uvědomujeme si, jak je ta agentura důležitá, jak děláte dobrou práci a Eh, myslím si, že jste ještě neměli eh, veškerý eh, pracovní tým pohromadě. Vy jste přešli ze 14 na 39 lidí, tak to se vám podařilo nějakým způsobem vyřešit a vy jste svou přednášku již předkládala posluchačům, když já jsem přišel, takže jsem neslyšel všechno. Možná, že jste o tom mluvila a v tom případě se vám omlouvám jste v budově Evropské komise, možná, že byste se mohli spojit a k tomu bych chtěl mít nějaké objasnění. Nechci opakovat to, co řekla paní Delčeva a paní Bauerová, protože sdílím jejich názory i podporu pro vaši činnost, ale všichni musíme snižovat náklady, takže se připojuji otázkám, které vám byly položeny. Nebudu to znovu opakovat. Nicméně bych se rád zmínil o specifickém problému. Vy děláte určitou studii. My v Evropském parlamentu jsme přijali usnesení o 180 000 des populations à risque. Et donc, dans, à cet égard-là... Mrzačení eh, děvčat a myslím si, že provádíte studii na toto eh, na toto téma. V Evropě je eh, toto mrzačení dívek a žen eh, trestným činem, ale nedaří se nám uskončit s, těm, takovouto, s takovýmito praktikami, čili prevence, informace, ochrana žen a dívek, které jsou ohroženy. A v kontextu současné studie se ptám, zda agentura počítá s tím, že rozvine určité eh, ukazatele, abychom lépe dělali prevenci a politiku ochrany těchto žen a dívek, aby již nedocházelo k zmrzačování, eh, jejich zmrzačování pohlavnímu tedy. Eh, dále tady už je druhá generace. A pak tady jsou ty, kteří nemají dokumenty, kteří eh, jsou opravdu v mimořádně choulostivé situaci. Eurostat by nám mohl poskytnout statistiky, když je to choulostivá záležitost protože samozřejmě statistiky v jiných oblastech než právě eh, v této eh, jsou jednodušší, ale měli bychom ten problém dobře uchopit, zjistit, zjistit jaká jsou rizika a jakým způsobem eh, se spojit s ostatními a jak provádět informovanost a prevenci. Děkuji. A nyní dávám slovo komisi. Je to pan Lac, prosím. Merci, monsieur le président. Díky, pane předsedo. I my jsme velmi rádi, že paní Langbaková přišla na toto dnešní setkání a znovu opakujeme, že podporujeme paní Landbakovou a celý její tým v eh, institutu ve Vilniusu. Provedli výbornou práci v posledních dvou letech a My se domníváme, že to byl opravdu eh, pozoruhodný výkon. Rád bych zdůraznil, že postupně byli přijati noví pracovníci, dosáhli jsme eh, našeho cíle a teď je institut schopen pracovat naplno. Jsme velice rádi a spokojeni, že vidíme konkrétní výsledky v rámci té pekingské platformy. A také jsou tady zprávy, které byly připraveny pro podporu a podporovány každým předsednictvím. Jsme také velice rádi, že jste postoupili v přípravě indexu a jsme tak trochu netrpěliví a toužíme eh, potom, aby už ta práce byla nějak skonkretizována a ve prospěch všech institucí pro komisi a také pro členské státy. také vyjadřujeme své očekávání, pokud jde o rozvoj určité sítě a o propojení jednotlivých subjektů v tom nejširším slova smyslu na úrovni celé EU, kteří by pracovali v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže a rovnosti postavení žen a mužů a jsme jsme spokojeni, že došlo k velice pozitivnímu vývoji při vytváření výzkumného a dokumentačního střediska. Takže ještě poslední bod. Domníváme se, že institut eh, má ještě jednu kartu v rukávě, bude rozvíjet něco, co doposud neexistovalo, nebo velmi málo v Evropě. To znamená sbírat údaje, především statistické, v oblasti násilí na ženách a pod, živě podporujeme institut, aby v této práci pokračoval. Je to samozřejmě dlouhodobá práce. A abych použil slova pana Tarabely, v oblasti genitálních eh, mrzačení žen a dívek, tady se musí pracovat ještě více. Středně době bychom měli pokrýt veškeré údaje v této oblasti. A myslím si, že právě tady nedostatek informací, nedostatek eh, číselných údajů je ještě křiklavější než kdekoliv jinde. Takže Znovu opakuji, jak pod, že komise podporuje institut. Budeme pokračovat ve spolupráci v nejbližší době. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo paní Lang Bakové. Prosím. O. Děkuji za všechny návrhy, na otázky. Pokusím se to tedy stručně schrnout pokud jde o schůzky a prezentace. Pro nás by to bylo určitě velice užitečné, takže pokud to bude možné, budeme se vám snažit eh, posílat eh, častěji eh, informace, budeme se snažit častěji tedy kontaktovat i jiné výbory, samozřejmě ale především vás, tak abychom mohli předkládat i jiné zprávy, které jsou třeba v souvislosti s životním prostředím. To by mohlo být zajímavé pro ty příslušné výbory získat eh, informaci, která se týká toho eh, pohledu z hlediska rovnosti, kromě těch technických aspektů. Takže moc rádi eh, budeme tady prezentovat informace a třeba i podrobněji Eh, aby bylo vidět, zda skutečně existují rizika zdvojování práce, tak aby to bylo zřejmé těm, kteří přijímají rozhodnutí. Paní Bauer hovořila o naší informaci o násilí, tak jenom pro příklad, krom, my máme několik otázek. Je to studie o sexuálním násilí, a to, co jsem říkala, že bude v listopadu, eh, my totiž vlastně teď zpracováváme několik věcí najednou, které potom budou v tom dokumentačním centru. A my jsme zjistili, že tady je i problém terminologie na evropské úrovni. Ten, ta terminologie v oblasti rovnosti mužů a žen není ještě tedy plně propracovaná. Takže teď eh, se snažíme eh, vlastně i rozšířit tu oficiální terminologii a náš klasifikační systém pro lidi, kteří v dokumentačním centru chtějí dělat, hledat nějaké informace, musí se opírat o pevné základy a musí eh, být vlastně neprůstřelný. V listopadu eh, tedy chceme mít připravený celý ten systém prezentací při a zahájení eh, databáze. Chceme, abychom měli více definicí a také eh, příslušné informace na webových stránkách. Když pochopitelně máte za sebou jenom dva roky práce, je to složité protože v prvním roce začínáte tím, že schromažďujete údaje a informace, musíte je zpracovat, harmonizovat a harmonizace trvá nejdéle, protože při ověřování a harmonizaci musíte analyzovat, zda to všechno správně funguje. A ty první roky e, jsou z tohoto hlediska složité, protože je třeba vytvořit databáze, především statistické, které se potom použijí pro rozhodování. Budeme tedy aktualizovat informace o studiích eh, do konce tohoto eh, roku, kdy budou všechny studie zveřejněny. Také ty informace eh, dáváme do našeho newsletteru, který jsme teď zahájili. Brzy budeme mm, rozesílat druhé číslo a tam jsou právě informace o už dokončených studiích a statistických údajích. Pokud jde o informace o kontextu ohledně toho, co děláme teď, u toho indexu schromažďujeme mnoho informací o konkrétních oblastech, protože je tam osm rozměrů, které pokrývají různé oblasti evropské politiky. Chceme tak získat i informaci o kontextu a politických trendech. To, myslím, bude dost užitečné a příští rok ten index bude dostupný všem Eh, právě prostřednictvím napojení na to dokumentační centrum. Pak tady byla zmínka o tom Evropském domě, ano, to jsem zapomněla uvést v úvodní prezentaci. My jsme připravili eh, obsáhlou složku se všemi dokumenty pro Evropský dům a zastoupení eh, Evropské komise, informační kancelář parlamentu a naše úřady by se měly nacházet tedy v jedné budově, čímž se omezí náklady eh, na prostory, protože budeme sdílet některé věci. Teď tedy čekáme, odeslali jsme tu příslušnou složku, diskutovali jsme s komisí, s generálním ředitelstvím pro rozpočet, bude to formálně předáno do úřadu paní Holmajer a pokud se to rozhodnutí eh, v červenci skutečně přejme, tak eh, pak tedy ještě dalším krokem bude ráda a doufáme, že v říjnu bychom mohli podepsat smlouvu. Pokud eh, to Evropský parlament nezařadí na agendu v červenci, tak to bude v září, čímž by se to trošku pozdrželo, ale doufáme, že nejpozději do konce roku podepíšeme smlouvu a začne se pracovat a v, nejpozději v březnu příštího roku už bychom měli být v těch nových prostorách, kde budeme samozřejmě velice viditelní eh, a má to i přidanou hodnotu, že tam jsou ty instituce pohromadě a budeme také lépe dostupní a budeme mít prostor pro to dokumentační centrum. Měli by to, mělo by to být tady brzy dokončeno. Dále, pokud jde o ovlivňování nebo odůvodňování té přidané hodnoty našeho institutu i z hlediska snižování výdajů a zdvojování práce. E, ptala jste se na příklady třeba když eh, se zamyslíte nad databází o ženách a rozhodování, to je databáze komise, která byla rozšířena a my to nějak nezdvojujeme. Nedávno budeme doplňovat eh, statistiky o rozhodování v oblasti životního prostředí Komise vlastně eh, nám tam poskytne údaje o rozhodování u klimatických změn. Potom také eh, můžeme navzájem používat ty databáze z komisí a v některých ohledech ta naše databáze doplňuje práci komise a je tedy přidanou hodnotou. Statistiky o mrzačení pohlavních orgánů žen, o kterém to, o tom hovořil pan Tarabela. My na to eh, připravujeme studii, která už se blíží ke konci. A to je také eh, oblast, která doplní práci komise. Vlastně bylo to i na vyžádání eh, komise příprava této studie, protože, jak říkal pan Tarabela, je tam nedostatek faktů tohoto téma, jak jste správně řekli, velice citlivé. Ty údaje se neschromažďují na jednom místě, vstupuje do hry spousta lidských faktorů a to znamená, že to, co teď připravujeme, to jsou eh, takové informační uh, Eh, dokumenty o situaci v jednotlivých zemích. Chceme se eh, zaměřit na hlavní problémy. A problém mimo jiné je také v tom, že tam není jednotná definice, pokud jde o násilí na ženách. Různé členské státy například používají různé výrazy pro označení toho eh, mrzačení pohlavních orgánů. A my tedy musíme hledat určitá klíčová slova, která pro nás budou základem přehledání společného jmenovatele, společného ukazatele či společného popisu. Nyní tedy zpracováváme ty získané informace, snažíme se najít společné body, na jejich základě připravíme takovéto informační dokumenty pro jednotlivé země. Chtěli bychom to dokončit eh, před dnem nás, boje proti násilí v listopadu. Eh, chceme to také eh, Eh, přeložit do jazyku příslušných zemí, to znamená dokument týkající se Španělska by byl ve španělštině, dokument týkající se Bulharska v bulharštině a podobně. Také teď eh, provádíme analýzu legislativní stránky trestního práva, o, mm, diskutujeme o tom, jaká je situace, jaká je třeba postavení uprchlíků, a Jedním z ukazatelů je třeba i to, když ženě, že ženě bylo e, uděleno právo na azyl, protože jí hrozilo e, právě takové to zmřezačení pohlavních orgánů. Je to opravdu e, hodně analytické práce, studie byla takovým, nebo je takovým prvním krokem k tomu, abychom se seznámili se situací. Do konce roku by ta studie měla být hotová. A pak to určitě prezentujeme i výboru pro práva žen. Analýza ještě není dokončená, ale e, ty tendence e, například v oblasti toku uprchlíků, v oblasti rozhodování o rozpočtu v zemích, to bude také, myslím, velice zajímavé se s nimi seznámit. Nejedná se tedy jenom o strategii prevence, ale i o strategii, jak s touto otázkou zacházet z pohledu lidských práv. A pak ještě k násilí. O tom hovořila komise. To je velice různorodá oblast. Každý členský stát k tomu přistupuje jinak Vyžaduje to hodně práce, hodně konzistentní a strukturované práce, například při přípravě konkrétních ukazatelů. Do konce tohoto roku budeme ještě diskutovat s agenturou pro lidská práva. Oni dělají eh, také výzkum nebo zprávu na eh, obdobné téma a my jsme se tedy dohodli, že si navzájem srovnáme údaje, využijeme navzájem své údaje, abychom si řekli, zda je možné někde vytvořit trvalé ukazatele, na jejich základě by Evropská unie mohla měřit pokrok v boji proti násilí eh, z důvodu pohlaví, což zatím neexistuje a je to tedy obtížné. Tak se házme k tak. Mnohokrát děkuji za všechny tyto otázky a také děkuji za odpovědi. Ano, musí se podpořit eh, koordinace a výměna názorů a eh, náš výbor si přeje tuto výměnu názorů. To je velmi užitečné a důležité. takto můžeme také skonkretizovat ehm, tu vaši práci. ta osvěta musí proběhnout u více lidí, aby viděli, co se děje. Mnohokrát děkuji, děkuji vám za, za to, že jste přišla mezi nás. Teď máme eh, schůzi koordinátorů, takže děkuji. Bod 11. Schůze koordinátorů. Začíná v poledne. Poslední bod. Příští schůze se bude konat 10. července 2012 od 9 do 12.30 a od 15 do 18.30 v Bruselu. Celý den tedy. Takže příště Naschledanou. Toto zasedání končí a začneme přesně v poledne schůzi koordinátorů. Děkuji. Yes, I, I,